a střední podniky. Eh, budeme debatovat o dvou zprávách. První z nich je zpráva pana Otmara Karase a sice přístup k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a zvýšení rozmanitosti financování malých a středních podniků v Unii kapitálových trhů. A ta druhá zpráva je zpráva pana poslance Krasnodemského nejlepší využití malých a středních podniků v oblasti tvorby pracovních míst. Velmi důležité zprávy, velmi důležité téma a já nejdříve dám slovo oběma zpravdám. Pane Karasi, prosím. komisaři, dámy a pánové, nyní mluvíme o zprávě financování malých a středních podniků v souvislosti s unii kapitálových trhů. Já apeluji na vás, aby Ehm, plánovaná unie kapitálových trhů v Evropě také byla specificky zaměřena na malé střední podniky. Malé podniky by měly mít snazší přístup ke kapitálu. Nechceme nic méně, než to, aby kapitálové trhy v EU e, sloužily e, reálné ekonomice. Malé podniky a střední podniky jsou důležitou součástí ekonomiky EU. A z tohoto důvodu přístup malých podniků k finančním prostředkům je už dlouho součástí politických priorit, které musíme podpořit. Malé střední podniky jsou e, všechno jiné než jednotné. E, liší se podle obchodních modelů, velikostí, finanční struktury, právní formu. Přístup malých podniků k financování musí během celého životního cyklu podpořen. Bankovní úvěry v této souvislosti stále představují důležitý zdroj financování pro malé podniky a proto požadujeme, aby aktuální zlehčení, ulehčení poskytování úvěru malým podnikům Eh, bylo dále rozšiřováno a prodlouženo. Já jsem mm, v roce 2013 před bankovní revoluci dbal na to, aby možnost mm, příznivějších podmínek eh, byla zajištěna pro malé podniky a požadujeme, aby tento podpůrný faktor byl prodloužen a rozvíjen. Malé podniky nejsou příčinou krize a proto prodloužení a rozvoj podpory je také otázka spravedlnosti a rozumu, eh, aby mohl pokračovat oživení ekonomické. Další bod v této zprávě je otázka vytvoření tzv. one-stop shop v každém členské zemi. Musí eh, konečně eh, v celé Evropě ty postupy zakládání podmínek Podniku se musí zjednodušit. Každý podnik v každé členském zemi od e, za, při založení všechny formality musí být vyřízeny na jednom místě od založení po financování. Další důležitou věcí je centrální datová banka, e, aby tam mohly malé podniky zanést své projekty a potřebu financování a snadněji se mohli dostat do kontaktu s investory v celé Evropě. Další požadavek je vytváření programů a projektů ehm, pro mladé lidi a mladé podniky. Jenom tak Eh, jenom ten, kdo má ekonomický základ, se může eh, odvážet zkusit něco jiného, jít do rizika, vyzkoušet alternativní možnosti financování. Zaměření kapitálu, unie kapitálových trhů na malé střední podniky, zachování eh, priority, to, abychom nevylili s vaničkou i dítě, rozšíření eh, o další finanční možnosti, zjednoduší zakládání podniků díky One Stop Shop a já žádám parlament, aby podpořil tuto zprávu. Děkuji. A nyní má slovo zpravodaj ke druhé zprávě pan Krasnodebsky na čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Především bych rád poděkoval kolegům zpravodajům z KONT na spolup- za spolupráci na této zprávě. Podařilo se nám dohodnout, eh, protože jsme sdíleli hlavní cíl této zprávy. Malé a střední podniky mají zásadní význam pro evropské hospodářství. Naše zpráva ještě potvrzuje tento fakt. Více než 90 evropských firm jsou malé a střední podniky. Malé a střední podniky mají velký význam při tvorbě pracovních míst. To právě oni se podíleli v posledních letech na vzrůstu zaměstnanosti. V roce 2014 to bylo až 271 tisíc pracovních míst. Komise podniká různé kroky na zjednodušení podmínek pro malé a střední podniky, pro zjednodušení jejich podmínek na trhu. Teď diskutujeme o otázce financování malých a středních podniků v oblasti kapitálového trhu. Ale kromě toho úsilí malé a střední podniky se neustále potýkají s celou řadou problémů. Jejich potenciál v tvorbě pracovních míst není ještě plně využíván. Pořád ještě jsou v celé řadě ohledu v horší situaci, mají horší postavení v porovnání s velkými, především mezinárodními firmami. Pořád ještě hospodářská politika Unie a členských států zanedbává malé a střední podniky. A to je ten největší důvod, eh, proč jsme vypracovali tuto zprávu. V celé řadě zemí rodinné a jiné menší firmy jsou obětí nestability předpisu, nespravedlivých soudních eh, rozhodnutí a nadměrné horlivosti daňových úřadů. Zároveň podmínky pro velké koncerny vedly k tomu, že právě koncerny mají privilegovanou pozici v porovnání s místními firmami. Když tvoříme národní a evropské předpisy, musíme vzít v úvahu různý vliv, jaké tyto předpisy mají na tyto dvě skupiny podniků, protože se ukázalo, že zásada one fits all poškozuje malé a střední podniky. Právě politika volné soutěže Unie často upřednostňuje velké podniky, které mají lepší možnosti, jak využít předpisů než malé a střední podniky. Malé a lokální firmy jsou ve složité situaci, nemohou příliš využívat těch byrokratických systémů. Tyto systémy totiž generují větší náklady pro podniky. Chybí zde také v malých a středních podnicích eh, odpovídající pracovníci, kteří by byli vzděláni pro potřeby trhu, především tedy pro potřeby malých a středních podniků. Často dochází k umělé akademizaci a nedostatečně se klade důraz na rozvoj, na eh, učňovské vzdělávání, na praxi přímo na pracovišti. Situace malých a středních podniků ve střední a východní Evropě, kde modernizace probíhala za účasti zahraničního kapitálu a přímých zahraničních investic, nebo v jižní Evropě, kde v posledních letech politika daňové konsolidace eh, postihla malé a střední podniky. Musíme zdůraznit, eh, že země střední a východní Evropy a země periferie více trpí odlivem mladých a vzdělaných lidí, takzvaným odlivem mozku. Proto rovné hrací podmínky znamenají také to, že se musíme dívat na Evropu z hlediska rovného hospodářství a ne z hlediska silnějších zemí, protože potom se ukazuje, že někteří hráči, hráči mají výhodnější pozici než jiní. Předsedkyně přerušuje řečníka. Slovo má pan Dombrovský z komisi, prosím. Madam Chair. Paní předsedkyně, předsedkyně vážení, vážení dámy, vážení pánové, Eh, prioritou Evropské komise je podporovat růst a zaměstnanost a eh, zásadní součástí tohoto úsilí jsou malé a střední podniky. Je důležité, aby měli přístup k financím eh, a to je de facto také centrálním úkolem naší unie kapitálových trhů. Já děkuji pánům Karasovi a Krasodemskému za to, že se takto ze široka ujali tohoto tématu. Dnes eh, komise eh, zveřejnila eh, prohlášení o kapitálových trzích a cíl zůstává stejný. Je to skutečně velká a důležitá součást našeho úsilí o zaměstnanost a hospodářský růst. Máme zde také opatření pro malé střední podniky, například změnu režimu prospektu a lepší přístup k financím. Chceme také možnost otevřít možnost jednoduché sekuritizace. K tomu patří také regulace kapitálových trhů, posílení eh, mark- trhu eh, rizikového kapitálu a podobně. Eh, vítáme to, co píše pan Karas o revize regulaci UEFA a VK. E Je třeba co nejrychleji eh, uvést tyto iniciativy v život. A musíme se přitom soustředovat na nové priority. Musíme urychlit eh, postup tam, eh, kde se dá nejsnáze zlepšit struktura našich kapitálových trhů a přeshraničních investic. Tady hovořím například o možnostech pro penzijní fondy v Evropě tady eh, je možné určité preferování pomocí daňových systémů. A pak tady máme eh, reformu finančních služeb a reformu insolvenčního režimu. Eh, brzy bude předložen návrh o dluzích a vlastním kapitálu. Také se budeme snažit eh, co nejlépe vytvořit eh, trh osobních penzí. To bude součást naší legislativní práce. Eh, také předložíme návrh pro restrukturalizaci podniku a dále legislativu tzv. druhé šanci. V některých oblastech musíme být odvážnější, zejména pokud se týče udržitelných financí. Zde Evropská komise eh, ustavuje speciální skupinu, která se tímto problémem bude zabývat. Celkově můžeme říci, že naše eh, kroky Eh, přidají prostředky, které budou k dispozici firmám všech velikostí, včetně těch malých a středních. Eh, také eh, bude možné lepší financování z fondu EFSI. EFSI má už více než 200 dohod s různými zprostředkovateli a již zhruba 200 tisíc podniků v Evropské unii toho využilo. Dále, pokud se týče financování, eh, chceme eh, podporovat eh, systém příznivých půjček pro malé a střední podniky. V ekonomickém kontextu právě ta kapitálová unie je čím dál tím důležitější. Zpráva pana Krasodemského zdůrazňuje, že je lepší, že je důležité, důležitá lepší Eh, legislativa a zapojení strukturálních fondů ve prospěch eh, malých a středních podniků. Eh, máme také novou agendu o pracovních dovednostech. Samozřejmě, že je důležité podporovat startupy a může to být také velice zajímavé pro různé znevýhodněné skupiny. Komise Eh, se domnívá, že eh, být eh, na volné noze možná není lékem na úplně všechno. My ovšem také se snažíme řešit problematiku nepřihlášené práce. Důležitá je kooperace v oblasti Evropského pilíře pro sociální práva a tomu samozřejmě nadále věnujeme pozornost. Dámy a pánové, paní předsedkyně, těším se na plodnou eh, spolupráci. Děkuji vám, pane komisaři. Než se pustíme do debaty, eh, vyslechneme si nejdříve řečníky jménem výboru. Za prvé za rozpočtový výbor pan Kužmiuk paní předsedající. paní předsedkyně, paní komisař, pane komisaři. Chci upozornit na následující otázky. Jak zde zaznělo, malé a střední podniky tvoří více než 50 unijního HDP a 70 pracovních míst. Za druhé, s ohledem na to, že jsou zde velké rozdíly od mikropodniků přes rodinné podniky a tak dále, mají různé potřeby vnějšího financování. Většinou se jednalo o bankovní úvěry, to bylo 75 vnějšího financování. Musíme se podívat na to, jaké jsou zde rozdíly na získání těch úvěrů v eurozóně kde jsou poměrně nízké náklady na uvěrování a mimo eurozónu, kde jsou mnohem vyšší úroky. Potom jsou zde jiné možnosti nebankovního financování, sekuritizace a tak dále, ale také unijní prostředky jako program COSME. V posledních dnech komise vyhradila ještě 200 milionů zlotých na program COSME a program EPIS. To má být určeno na financování malých a středních podniků. Já hledám pana Žuloda, ale nevidím ho, takže eh, se nedozvíme názor výboru pro regionální rozvoj a další je pan Morgano za výbor pro kulturu. Děkuji, paní předsedkyně. Už zde zaznělo, že malé a střední podniky jsou hnací silou evropské ekonomiky. Mezi nimi malé a střední podniky a mikropodniky kulturního a kreativního odvětví sehrávají zásadní roli pro podporu kulturní a jazykové diverzity Evropy. Představují malé střední podniky a mikropodniky 4,5 ekonomiky Evropské unie. Zaměstnávají 6,3 milionů osob, eh, což můžeme srovnat s bankovním a pojišťovacím sektorem. Především se jedná o mladé mezi 15 a 29 lety. Když si uvědomíme úzké spojení mezi kompetencemi a historickými tradicemi regionu, těžko můžeme tyto podniky delokalizovat. Eh, Jsou ovšem závislí na materiálních zárukách a mají problém tyto záruky poskytnout. Proto mají problematický přístup k úvěrům. Potřebují tedy specifické podmínky, především v období digitální transformace. Je důležité rozvíjet specifické schopnosti jak u malých a středních podniků, tak i u bank, aby přijímali konkrétní řešení, aby se třeba eh, práva duševního vlastnictví považovali také za záruku. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo paní Niriada za eh, rozpočtový výbor. Děkuji. I když v této zprávě jsou některé dobré věci, tak je zklamáním, že se tam nemluví o různých potřebách malých a středních podniků. Jak víme, malé a střední podniky podniky byly velmi postiženy finanční krizí. Od roku 2008 služby eh, byly, pro ně byly eh, seškrtávány. Nemá smysl trestat tyto malé podniky, když daň, se dávají daňové prázdniny nadnárodním firmám. Mám na mysli Apple a eh, dohodami s irskou vládou. Unie kapitálových trhů není odpovědí veřejné banky, nízkouročné úvěry, podpora podnikatelských eh, dovedností. To je eh, cesta, jak posílit tento zásadní sektor. Přístup k úvěru by neměl být překážka. Tyto malé podniky jsou páteří naší ekonomiky, vytvářejí pracovní místa a místní ekonomický rozvoj. Děkuji. Děkuji nyní hledám pana Novakova a nevidím ho. Asi začínáme být unavení, takže da, tím se dostáváme ke konci um, zástupců um, výboru a nyní za politické frakce za EPP na Klun. Děkuji. Um, Paní předsedkyně, já chci um, poděkovat panu Krasnovskému za tuto zprávu, za jeho trpělivost. My jsme dospěli k velice koherentním názoru na to, jak podporovat malé a střední podniky, které je třeba se zaměřit, a na startupy. Zajištění toho, že startupy ne eh, zkrachují, Eh, za eh, rok nebo dva. My um, víme, jakou hodnotu přináší malé střední podniky pro evropskou ekonomiku. Zaměstnávají 90 milionů lidí v Evropě. Nadnárodní firmy, o kterých se hodně mluvilo v předchozích diskusích, tak ty, ty potvář, podporují vytváření malých středních podniků, protože oni závisí na nadnárodních firmách. Je to kupují jejich služby a produkty, a eh, z jejich zaměstnance. To znamená, že oni se hrávají důležitou roli. Ta zpráva eh, podporuje snižování byrokracie, vytváření nutných služeb pro malé podniky, chytřejší regulace, nikoli více regulace. Chceme Vím, nechceme výjimky z regulace. Každý, kdo chce podnikat, je malý nebo mm, velký, by měl respektovat regulace, které mají nějaký smysl, ale smart regulace je důležitá. Komise plánuje snížit um, regulační zátěž a my chceme, aby tyto cíle byly splněny. Chceme usnadnit, zlevnit e, vytváření nových společností Mnoho eh, bylo řečeno o mzdách a nákladech na pracovní sílu. Jsou to náklady, ale já bych řekla, že pracovní síla je velmi důležitým prvkem biznesu, především malých a středních, a není možné eh, snižovat náklady na pracovní eh, sílu. Neměli bychom tady šetřit, neměli bychom se zaměřovat na snižování nákladů na pracovní síly. Mm, děkuji. A nyní dostane slovo pan Simon na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Karasovi za kvalitní zprávu, za jeho spolupráci, kde jsme našli hodně společného. A e, sdílíme hodně e, názorů, v čem je ten problém a přesto vedeme stejnou diskusi desetiletí za desetiletím. Ve West Midlands je 378 tisíc malých středních podniků, to počet, který roste. Přesto jenom 26 eh, ehm, má zaměstnance a 178 tisíc lidí je nezaměstnaných, takže eh, pokud by ehm, menší počet těch podniků mohl zaměstnat eh, pracovníky, tak bychom na tom byli lépe. Proč ale nemohou? Protože banky stále nejsou mm, příli, dostatečně blízko svým zákazníkům, musí se jim přiblížit, ale hlavně proto, že, eh, že vlastně není komerčně výhodné pro banky jim půjčovat proto jim nepůjčují a to je mezera, kterou je třeba uzavřít. To musí vyplnit veřejný sektor, inteligentní přístup eh, k investicím veřejného sektoru. V mém regionu je mnoho příkladů, ten se to dělá velmi dobře, ale je třeba to rozšířit, zvýšit výrazně, konsistentně. Jsou jiné problémy, které potřebujeme, ty one-stop shops, diverzifikovat úvěrovou základnu, nejenom banky, ale hlavně musíme říci, že je mezera, kde úvěry nejsou ekonomicky výhodné poskytovat úvěry, protože riziko relativně mm, ve srovnání s transakčními náklady vlastně mm, se, to nevyplácí ve souvislosti s malými střední podniky. A to, to, tuto mezeru musí vyplnit veřejný sektor. Děkuji a nyní dostane slovo pan Ožok na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Malé a střední podniky, eh, to je více než 90 eh, našich podniků a eh, poskytují dvě třetiny pracovních míst mimo finanční sektor Evropské unie. Jejich financování je tedy velmi důležité, jak je zde v této zprávě řečeno. Podobně se zde hovoří o daňových úlevách, na, o inovativních finančních službách, o roli bank, půjčky, úvěry a tak dále, poněvadž to e, jsou nadále ty nejdůležitější zdroje financování. Myslím si, že tato zpráva má velkou šanci na e, schválení. Pokud se týče této zprávy, domnívám se,

Děkuji, paní předsedkyně. 99,13 podniků jsou eh, malé střední podniky. Většina z nich eh, jsou eh, mikropodniky. V oblasti zaměstnanosti je zde ovšem nekalá konkurence, která je způsobena nekalou, nebo tedy neoliberální politikou. A kvůli tomu různé podpory směřují nadnárodním společnostem a nadnárodní společnosti platí nižší daně. Pokud chceme vyřešit problém zaměstnanosti, musíme podporovat malé a střední podniky a skoncovat s úspornými opatřeními. Musíme usnadnit jejich přístup k veřejným zakázkám a k financování a musíme začít poskytovat veřejné bankovní služby. A kromě toho mně připadá také důležité skoncovat eh, s dohodami o volném obchodu, které jsou neslučitelné s aktivitou malých a středních eh, Eh, podniku a musíme se také zaměřit na takové služby, jako je zemědělství a rybolov. Děkuji, paní místo předsedkyně. Unie kapitálových trhů má umožnit, usnadnit investice, ale musím říct, že místo toho EU dělá politiku, která poškodí investice. Eh, rozhodnutí eh, Apple v Irsku je příkladem. Podniky, co malé nebo velké, potřebují jistotu eh, v daňových záležitostech. Mm, požadovat 13 miliard euro od Apple EU e vlastně retrospektivně změnila význam státní pomoci, tak aby to vyhovovalo její agendě. A co je tato agenda? Dlo, z krátkodobě um, vlastně um, pozornost od eh, zneužívání svobody usazování a ehm, rozšířit význam státní pomoci na zdanění, dlouhodobě zrušit úplně daňovou konkurenci, aby státy neměly žádné pobídky poskytovat veřejné služby efektivněji. Ironické, že takzvaná eh, Evropská komise pro konkurenceschopnost se využívá pro eliminaci konkurence. To povede jenom k méně efektivním veřejným službám bez ohledu na, nějaký, na nějaké nečekané daňové příjmy od Apple. Eh, poučení pro Británii i po Brexitu je, že pokud Británie zůstane v jednotném trhu, tak budeme předmětem nejenom mm, pravidel pro státní pomoc, ale také kontroly našich daní. Nejistota a zdanění bez zastoupení, které, ke kterému by to vedlo, eh, činí ještě naléhavějším, aby Británie opustila vnitřní trh a Brexit musí znamenat opuštění vnitřního trhu. EU evidentně nechápe, nerozumí podnikání, malým, malé, střední nebo velké. Děkuji, pan Monot, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, Evropská unie hodně hovoří o malých a středních eh, podnicích, jako kdyby byrokrati z Bruselu měli zkušenosti s podnikáním. Kolik z vás už podepsalo šek eh, nebo pracovalo s klienty? Vidíme, že vysoké finance a lobby tady hrají prim komu pomáháte už 25 let jen velkým nadnárodním podnikům, které působí mimo Evropu. Dokonce jste jim umožnili koupit spoustu strategických evropských podniků, příklad Alstom, který byl prodán General Electric. To je zcela nepřijatelná situace i pro malé a střední podniky. Ty potřebují zakázky a proto potřebujeme mít politiku na podporu vnitřní stávky. Tyto zakázky musí být vyhrazeny místním malým a středním podnikům. Jsme skeptičtí vůči unii kapitálových trhů. Ze zkušenosti eh, trhy jsou cyklické a vyžadují rychlou návratnost investic. Vlastenci chtějí navázat dlouhodobé vztahy, dlouhodobou aktivitu a čekat na konjunkturu. Banky by se měly zaměřit na to, že budou financovat produktivní ekonomiku a omezí spekulace. Akceptujete nebo přijímáte tedy modrou kartu od pana Koburna? Přijímáte ji? Prosím, pane Koburne. Eh, Já se chci zeptat, já souhlasím nebo ch- rozumím, chápu m, mm, problémy Francie a malých podniků ve Francii, které velmi trpí. Nesouhlasíte s tím, že odpovědí je, e, aby Francie e, se připojila k Británii s Frexitem, jak už to navrhla paní Le Pen. Souhlasíte? Euh, Vážený kolego, Víme, že podporujete Brexit samozřejmě, to je řešení. Ale než se pokusíme o Frexit, tak se přece jen pokusíme jednat jednat o dvou, třech kritériích, abychom vystoupili ze šengenského prostoru a získali kontrolu nad svým hospodářstvím, stejně jako Velká Británie. Já jo, když jsme se tak hezky prodiskutovali toto téma, tak má slovo pan Káza na dvě minuty. Děkuji. Malé a střední podniky jsou silou evropského hospodářství. Měli bychom pracovat na tom, abychom je ještě posílili a tím vytvořili pracovní místa v Evropské unii. Aby malé a střední podniky mohly pracovat na volném trhu a když mluvím o volném trhu, tak mám na mysli členy Evropské unie. Musíme jim dát více prostředků, musíme odstranit eh, překážky, především eh, během finanční krize. Jak eh, zaznělo ve Spojeném království, když se země rozhodne vystoupit z Evropské unie, tak je prostě venku. Je důležité, než začneme hovořit o jednáních, tak aby pochopili, že mimo Evropskou unii nemohou mít přístup k těm věcem, které jsou právem členských států, které jsou součástí Evropské unie. Musíme se věnovat podnikání, musíme to mít na paměti, měla by to být součást našeho postupu. Potřebujeme volby a ta volba začít podnikat by měla být atraktivní. Musíme podporovat podnikatelského ducha. Máme před sebou spoustu výzev, zatím jsme toho ještě dost neudělali. Myslím si však, že na základě svých zkušeností a díky své práci, a tady bych rád poděkoval oběma zpravodajům, budeme více pracovat pro malé a střední podniky, především v místech, kde je vysoká nezaměstnanost a tím vyřešíme problém s nezaměstnaností v EU. Děkuji a nyní má slovo pan Pavel na dvě minuty. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc domnului Krasnodebski pentru modul în care a colaborat la acest... Děkuji. Především bych chtěl poděkovat panu Krasnodemskému za spolupráci. Já jsem také velkým eh, podporovatelem malých a středních podniků, které přispívají k tvorbě pracovních míst, k sociálnímu a ekonomickému rozvoji EU. Členské státy Evropská unie musí nabídnout co nejlepší podmínky, aby malé a střední podniky mohly tvořit kvalitní pracovní místa. K tomu je třeba přijmout různá opatření, především zjednodušit přístup k informacím, k financování ale také zjednodušit přístup eh, k veřejným zakázkám, omezit nadměrnou byrokracii, bojovat proti šedé ekonomice, bojovat proti podpodu, podvodům a přijmout stabilní a předvídatelný právní rámec, eh, jak požadují malé střední podniky i v mé zemi. To se snadno řekne, ale těžko udělá. Myslím si ovšem, že pokud chceme skutečně zvýšit konkurenceschopnost evropských malých a středních podniků, tak musíme všechna tato opatření začít okamžitě implementovat. Nestačí, když je napíšeme do zprávy. Rozdíly, které existují mezi nadnárodními podniky a malými a středními podniky, musí být zohledněny, abychom zajistili rovnou soutěž. Potřebujeme zvýšenou spolupráci mezi členskými státy, podnikateli, odbory, školstvím a vzděláváním, aby se změnil systém vzdělávání, abychom tímto způsobem mohli překonat rozdíl nebo nesoulad mezi kvalifikacemi a potřebami trhu. Malé střední podniky mají také zodpovědnost vůči svým zaměstnancům. Nikdy nesmíme snižovat náklady na práci tím, že budeme snižovat ochranu pracovníků, protože tím by byla situace v Evropě nestabilní. Malé a střední podniky musí také skoncovat eh, s různým zacházením eh, se svými zaměstnanci, musí zajistit stejné odměny pro všechny zaměstnance, muže, ženy a tak dále. A Evropa je musí nabídnout efektivní normativní rámec, aby bylo možno přijmout eh, investice. Dziękuję pani przewodnicząca. Jak ważnego, bardzo potrzebnego i aktualnego tematu podjął się. Dziękuję e, pani předsedkyně. Pan kolega Krasnodemsky eh, tady hovoří o eh, důležitém sektoru. Eh, to jsou malé střední podniky. Bez nich by nebylo tolik pracovních míst, inovací, podniků a hospodářského růstu. Malé střední podniky jsou solí každé ekonomiky a to, co navrhuje pan Krasnodemský, eh, to je o to důležitější, že pan profesor také eh, varuje eh, před reálnými hrozbami rozboje podniku. To je mm, právní nejistota, byrokracie, odliv mozku a tak podobně. Je to velice dobrý dokument, jak podporovat podniky a podnikání. Děkuji a dalším eh, řečníkem bude pan Nivenhuizen. Pani Nivenhuizen. Eh, paní předkyně, dámy a pánové poslanci, ano, Eh, mnozí tady řekli, že malé střední podniky jsou páteří naší ekonomiky a to ve všech členských zemích s tím naprosto souhlasím. Eh, důležité je, aby eh, se podniky mohly dostat k financování. Zde také komise předložila dobré návrhy. Za chvíli budeme debatovat eh, směrnici o prospektu. Spravodajem eh, je pan Petr Ježek. A budeme hovořit také o eh, lepších pravidlech pro rizikový kapitál, což také všemu pomůže. Eh, důležité ovšem je, aby na vše dosáhly také malé střední podniky, poněvadž eh, oni jsou možná z 90 nebo více procent závislé právě na bankovním financování. Eh, je třeba využívat mimo jiné také nové příležitosti oblasti online crowdfundingu, kde mohou malé střední podniky se přímo obracet na investory a já bych opravdu apelovala na komisi, aby Eh, dostatečnou pozornost věnovala také těmto alternativám, poněvadž toto je, eh, to může být eh, jaksi taková možná menší, ale přesto účinná pomoc. Děkuji. A nyní pan López Bermeho. Jedna minuta. Paní... Prezidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Malé a střední podniky jsou zásadní jsou páteří našeho výrobního modelu, jsou zásadní také pro zaměstnanost eh, v našich územích. Nicméně jsou ohrožovány evropskými politikami. Na jedné straně bankovní koncentrace, která je výsledkem těch záchranných operací. Tam, kde dřív byly diverzifikované banky, kde byly veřejné banky, eh, a různé další bankovní ústavy, které byly schopny financovat malé a střední podniky, tak tam jsou jen velké mezinárodní banky, které se zaměřují na velké nadnárodní společnosti na úkor malých výrobců. Na druhé straně je zde nedostatek poptávky, protože dochází ke snižování platů, ke snižování veřejných výdajů. Na tím pádem malé a střední podniky se dostaly do velmi složité finanční situace. Kapitálová unie není zázračným řešením těchto problémů, jak se snaží říci zpravodaj. Kromě toho, nebo naopak to znamená jen eh, přilévání oleje do ohně a ještě to může vyvolat další krizi, jako je ta, kterou v současné době prožíváme. Děkuji a nyní pan Zany. Dvě a půl minuty. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Dnes večer jsem slyšel téměř samé pozitivní příspěvky od lidí, kterým leží na srdci malé a střední podniky a jejich význam. To mě samozřejmě potěšilo. Ovšem já vidím, že ještě dnes máme problém pochopit, co je skutečný problém, skutečný limit malých a středních podniků v Evropě. Není to přístup k úvěrům. Znovu se v Evropské unii rozhodneme že se zaměříme na třísku a zapomeneme na to břevno, které trápí malé a střední podniky v Evropské unii. A tento strukturální problém, toto břevno má jeden jasný název, a to je euro, společná měna, která poškozuje malé a střední podniky. Říká nám to i Evropská centrální banka ve svých zprávách. Malé a střední podniky nestaví na první místo nedostatečný přístup k úvěrům ale to, že jim chybí poptávka, chybí klienti, chybí jim odbyt. Euro totiž eh, pokřivuje trh. Já vám to nemusím vysvětlovat, vysvětluje nám to Mezinárodní měnový fond. Říkají nám věc, která je velmi snadno pochopitelná. Severní země a jejich malé a střední podniky mají směný kurz, který je podceněn na 15, 15 až 20 zatímco jižní země mají směný kurz, který je nadhodnocen o 15 až 20 takže tam je jasné, že je tam velká nerovnováha, která se bude prohlubovat a to bude způsobovat zavírání malých a středních podniků. Navíc úsporná opatření zcela rozbila poptávku, došlo ke snížení příjmu a to určitě nepomohlo malým a středním podnikům. A to je skutečný problém, před kterým Evropa zavírá oči, nechce ho vidět. Já ovšem se nebudu účastnit této hry a řeknu vám jednu věc. Chceme udělat skutečně něco důležitého pro malé a střední podniky? Pokud ano, tak prostě skoncujme s měnovou unii. Děkuji. V Evropském parlamentu už se ani nedopočítáme těch zpráv, které se nahromadily v posledních letech na téma malých a středních podniků. Vlády neustále odmítají přes tato krásná slova pochopit, že nemohou eh, nechránit eh, naši ekonomiku před takovými zeměmi, jako jsou Čína, jako je Čína. Kromě toho je zde ta skandální směrnice o vysílání pracovníků. Ve Francii malé a střední podniky trpí liberalismem a vměšováním státu. Na jedné straně je zde divoká konkurence a potom eh, také zadlužování na úkor reálné ekonomiky, vysoké daně, Neustále se mění předpisy a to vytváří ovzduší právní nejistoty pro malé a střední podniky. My doporučujeme tři opatření. Chceme usnadnit přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám. Banky by měly začít sloužit eh, znovu podnikům a měli bychom také vyvážit zdaňování. Není možné, aby ve Francii 22% platili daně malé a střední podniky a velké podniky pouze 8%. Děkuji, slovo má na minutu a půl. pane komisaři. Bylo by to tak hezké. Eh, hezké zprávy na budoucnosti mm, malých středních podniků, financování, pracovní místa. A já chci poděkovat panu Karasovi, a panu Krasnodebskému, kteří se eh, zabývali důležitými témat malých středních podniků. Mohlo by to být tak hezké, kdyby nebyly eh, jiné signály z tohoto týdne. Eh, levice, zelení, liberálové chtějí eh, novou ochranu na mateřské, která, což je na vnitrostátní záležitost a vytvoří dvojí regulaci. EU by mělo řešit spravedlivé rozdělení rodičovské dovolené, chceme se starat o starší občany, v dalších občastech, oblastech požadujeme minimální mzdu, chceme eh, evropské pojištění v nezaměstnanosti a eh, vnímáme outsourcing jako ďáblov, ďáblův vynález. My jsme neslyšeli volání Brexitu. Místo Mm, budování důvěry odbouráváním byrokracie vytváříme nové mm, překážky, přerozdělování byrokracie, e, porušování subsidiarity. To je bohužel také bilance tohoto týdne v Evropském parlamentu. To je, je to to důležitější, že e, mm, tady e, politici někteří vystupují za národní zájmy. Pan Fernandez. Dobrý večer, děkuji paní předsedkyně. Především chci poděkovat a zpravodajům za práci na této zprávě a děkuji také panu komisaři Dombrovskisovi za to, že přišel na tuto rozpravu. Je to totiž důležitá rozprava. Musíme se zaměřit na budoucnost, aby reálná ekonomika v Evropě znovu se začala rozvíjet, aby se tím pádem eh, vrátil blahobyt Evropanům. Musíme zrevidovat všechny odvětvové politiky od telekomunikací přes energetiku, aby se zlepšila očekávání růstu, ale musíme také zrevidovat makroekonomické politiky, nejen měnovou politiku, ale také návrh Unie kapitálových trhů, aby se usnadnilo financování a samozřejmě také daňovou politiku, protože Velké problémy, které mají malé a střední podniky, souvisí s tím, že poklesla poptávka na vnitřním trhu. A potom je třeba zabránit fiskálnímu dumpingu velkých podniků. O tom už jsme hovořili. Ta zpráva se podle mě ubírá správným směrem. Myslím, že tento dokument může pomoci komisi a všem evropským institucím v další práci a má frakce si myslí, že je to velmi vhodná zpráva. V každém případě bych se ještě v těch zbývajících sekundách omluvil panu komisařovi za to, že zde musí být v 11 hodin v noci a poslouchat eh, výpady UKIPu a Národní fronty, které jsou ostudou Evropy. Mnoho let eh, už tady pracujeme a já vám musím říci, že je opravdu nepřijatelné poslouchat tyto projevy, které jsou plné nenávisti. Je to to nejhorší, co v Evropě máme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 Eh, oslovovat jiné poslance, mm, eh, ozvou se modré karty. Přijmete modrou kartu? Prosím. Pan Koban. Děkuji vám. Eh, vy jste hovořil také o Velké Británii a myslím, že poměrně hloupým způsobem. Mm, tady já nevím, eh, eh, my jsme tady skutečně eh, velice pozdě, ale možná, že by bylo lepší, i když to tvrdíte, zůstat populistou, než být nepopulistou, jako jste vy. Ale já nevím, jestli tam skutečně zazněla otázka, což je smyslem té modré karty a poté dostat odpověď ale prosím. Eh, Určitě tady budeme tak dlouho, jak to bude potřebné, protože tento projekt Evropské unie nezničíte vy ani nikdo jako vy. My všichni evropští občané podporujeme solidaritu a evropskou svrchovanost. O to tady jde a vy jste tady a ničíte, ničíte své vlastní země. To je to nejhorší. Nagyszerű. Menjünk tovább, következő hozzászó. Dobře. Eh, a eh, nyní pan Silikiotis feme bude mluvit k tématu. Ve zprávě o malých a středních podnicích eh, a o jejich potenciálu při tvorbě pracovních míst. Zase Evropský parlament požaduje volný trh. Myslí si, že je to všelék. požaduje flexibilitu na trhu práce, proto aby vznikala nová pracovní místa v malých a středních podnicích. Samozřejmě ty zprávy určitě mají jisté pozitivní aspekty, například eh, se zde hovoří o bezpečnosti, o ochraně pracujících před eh, nadměrnou flexibilitou. S tím souhlasíme, ale nesouhlasíme s tou obecnou filozofií těchto zpráv, s obecným rámcem, který se zde navrhuje proto, aby se rozvíjela zaměstnanost v malých a středních podnicích, protože to podle nás nevede k tvorbě nových pracovních míst, bezpečných a jistých pracovních míst. Nehovoří se tady o kolektivních smlouvách, ani o odborech, ani o sociálních právech a tak dále. Je zde pouze ta medicína ve formě neoliberalismu a úsporných opatření. Už se prokázalo, že to nefunguje. Statistiky ukazují, že malé a střední podniky poklesly v počtu v uplynulých letech. Děkuji a nyní má slovo paní Štot. Děkuji. Hovoříme o financování malých a středních podniků v Evropské unii. Eh, některé předpoklady, z níž právě vychází, eh, s těmi souhlasím. Malé střední podniky jsou páteří společnosti, vytvářejí nejvíce pracovních míst a nejvíce trpí byrokracií a mají problémy s financemi. Také eh, je jim svěrací kazajkou euro, které je pro někoho příliš velké, pro jiného příliš malé. O tom bylo Eh, eh, řečeno, takže to nebudu opakovat. Návrhy ve zprávě ke zlepšení situaci malých střední podniků ovšem nestílím. Malé střední podniky nepotřebují eh, pytel nových regulací a nařízení. Právě naopak potřebují méně regulace, zejména z Bruselu. Evropská unie Eh, zaregulovala eh, finanční trh téměř k smrti a některé velké banky jsou nyní odkázány na pomoc eh, daňových poplatníků. Finanční trh máme dnes zcela zbyrokratizovaný a právě máme tady pořád banky, které jsou spíše zátěží, zejména pro malé střední podniky. Eh, zrovna tedy v Itálii a v Portugalsku eh, jsou eh, takové ty zombie banky, tak odpojme je od přístrojů a nechme ozdravit trh. Potom tedy malé a střední podniky opět přijdou s nás ke kapitálu. Děkuji vám a nyní Pan Zalha Bidegain, minuta a půl, prosím. Eh. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, dovolte, abych nejdříve poděkoval zpravodaji za skvělou zprávu, kterou vypracoval. Pro malé a střední podniky už je tradicí, že pan Karas vždy podporuje na základě své zkušenosti malé a střední podniky. I místo předseda komise Dobrovskis i další říkali, že malé a střední podniky jsou hnací silou růstu a tvorby pracovních míst v Evropské unii. A proto tato zpráva, stejně jako každá jiná pomoc, kterou můžeme udělat, abychom usnadnili každodenní práci malých a středních podniků, abychom podnítili jejich rozvoj, to je vždy vítáno. Jeden z problémů malých a středních podniků v Evropské unie a především v zemích na jihu Evropské unie je přístup k financování, nebo lépe řečeno, ty náklady na financování v eurozóně. Je to nespravedlivé, protože i to ovlivňuje produktivitu a proto si myslím, že je spravedlivé mít eh, jednotný trh, jednotný kapitálový trh. Musím říci, že všechno, co usnadní malým a středním podnikům přístup k financování, to bude věc, kterou určitě v této zprávě podpoříme. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám a paní Gentile na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, není pochyb, že systém malých a středních podniků je nejefektivnější pákou pro růst a rozvoj, protože nám umožňuje splnit ten nejdůležitější cíl, a sice podporu pracovních míst. Musíme tedy podporu na malé a střední podniky zaměřit tak, že budeme podporovat zjednodušení, přístupu k úvěrům, budeme bojovat proti šedé ekonomice a proti sociálnímu dumpingu. Potřebujeme také trvalé vzdělávání, aby se zlepšila konkurenceschopnost. Potřebujeme také pracovat na nových dovednostech, potřebujeme získávat nové trhy. Potřebujeme také anticyklická opatření, rovné politiky, politiky, které budou podporovat eh, růst eh, a také nástroje, které usnadní začlenění těch nejzranitelnějších osob na pracovní trh. Potřebujeme také větší sociální zodpovědnost, abychom bojovali proti nejistým pracovních místům a zajistili všem důstojný život. Předsedkyně přerušila řečníky, řečníka Paní Stoložan. E Nepoužívejte dvojí měřítko, ostatním jste dala více času. Paní předsedkyně, děkuji panu Karasovi i všem, kteří přispěli k této skvělé zprávě. Vítám návrh předsedy Evropské komise prodloužit trvání Evropského investičního fondu a navýšit eh, tento fond, eh, který už přispívá k financování více než 200 tisíc malých a středních podniků. Souhlasím s tím, že je třeba podporovat podniky, tyto malé a střední podniky, aby co nejvíce použili nebo využívali potenciál vnitřního trhu, pokud jde o financování. Pan Dobrovský se řekl něco velmi důležitého v mých očích. Potřebujeme více než kdekoliv jindy unii kapitálových trhů s ohledem na Brexit. Vzhledem k rozvoji digitální ekonomiky by Evropská komise měla předložit eh, nové návrhy pro finanční podporu pro inovativní malé a střední podniky, protože právě podniky, které pracují s myšlenkami a s konkrétními aplikacemi digitální ekonomiky. Ragaszkodott az idejéhez, Děkuji vám a také děkuji za dodržení času. Nyní jedna minuta pro pana Zanonata. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Podporovat malé a střední podniky znamená napomáhat zaměstnanosti, především zaměstnanosti mladých a znamená to také napomáhat sociální soudržnosti. A proto potřebujeme zacílené pobídky pro malé a střední podniky, startupy a mikropodniky. Tím se také ustatní začlenování kvalifikované pracovní síly a vzdělávání pracovníků. Program Erasmus pro mladé podnikatele, který by jim pomohl získat potřebné znalosti k řízení podniku, ten se musí ještě dále rozvíjet a také propagovat. Také malým, nebo tedy Zranitelným skupinám se musí pomáhat při tvorbě malých a středních podniků. Třeba je to velká příležitost, jak integrovat imigranty. Toto se vůbec ještě nedostatečně používá. Nepoužívá se to k získání povolení k pobytu, také kvůli byrokratickým problémům, problémům pokud je o financování a také s tím, že zde není přesně stanoven pobyt. Děkuji vám na minutu a půl nyní paní Tomč. Zelo pomembno je, da so mala in Paní předsedkyně, je velice důležité, aby eh, malé a střední podniky byly vysoko mezi našimi prioritami. My eh, v Evropském parlamentu Eh, se neustále vracíme ke stejným problémům. Souhlasím s kolegy, kteří říkají, že nejdůležitějším zdrojem financování pro ně jsou úvěry. Ale já bych chtěla zmínit jiný aspekt ehm, financování z evropských projektů. Malé a střední podniky zde mohou při výzvách eh, k podávání projektů Eh, nejsou schopny konkurovat eh, velkým podnikům, prostě nemají tolik kapacit, a střediska a tak dále. Čili chtělo by to, aby eh, se podniky mohly na takovýchto organizacích podílet a tím by se mohly odstranit určité překážky. A ještě jedno téma. Musíme připravit kontext pro dynamičtější trh práce. Malý a střední podnik je vlastně velice důležitým prvkem na trhu práce. Eh, také eh, podnikatelský duch je důležitý a musíme ho podporovat už ve škole. Děkuji. A nyní paní Paunová, minuta a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pane místo předsedo komise, kolegové, já hovořím s podnikateli, startupy a firmami prakticky denně a ty mi říkají pořád to samé. Aby mohli růst, eh, potřebují mít přístup k penězům a potřebují mít rovné příležitosti na evropském trhu. Eh, firmy se nechtějí spolehat na jeden jediný zdroj financí. Ty možnosti musí být inovativní, flexibilní a tvůrčí, stejně jako dnešní podniky. Eh, startup prostě nemůže se vejít do eh, jednotné, jednotných předpisů pro všechny potřebujeme mít legislativu a všechno ostatní šité na míru. A o tom hovořil pan kolega Karas. Eh, ovšem ty návrhy musí být velmi konkrétní a zatím tedy, jak si eh, máme to všechno pouze pěkně sformulováno, eh, nicméně opravdu je to třeba přetavit v činy. My můžeme podporovat fondy rizikového kapitálu, můžeme Eh, poskytovat eh, technický, technickou pomoc členským zemím, aby zlepšovali eh, svůj trh s finančními produkty. My skutečně potřebujeme pořád ještě jiná lepší řešení, abychom mohli dostat svým slibům. Ano, děkuji. A nyní poslední zapsaným bude pan Bernstein řečníkem na minutu a půl. Děkuji vám, paní předsedkyně. Také já bych vám, eh, já bych chtěl poděkovat eh, zpravodajům za vynikající zprávy o malé středních podnikcích a eh, také děkuji paní, panu komisaři Dobrovskisovi. My určitě máme určité nástroje a jejich celá paleta. E, samozřejmě, že v krizi bylo e, velice obtížné pro malé a střední podniky dostat se k penězům a to e, jsme slyšeli z mnoha stran. Dnes ráno pan předseda Juncker prohlásil, že fond EFSI bude zdvojnásoben co do objemu financí, což je velmi dobře. Dnes večer se soustředujeme na to, aby implementace eh, směrnice číslo 4, bazilické bazily 4, eh, se eh, zabývají otázkami zlepšeného přes, přístupu k penězům a sekuritizace. Tato směrnice bude podrobena přeskomu a můžeme očekávat přísnější požadavky. Eh, což znamená, že eh, situace pro firmy bude obtížnější. A myslím, že bychom se měli eh, poučit v Americe, zejména pokud se týče přístupu malých a středních podniků na kapitálové trhy. Děkuji. Děkuji. Maria, Mariász képviselő úrnak adok szót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 nós não negamos a necessidade de melhorar o acesso ao financiamento por parte das PMEs. Pensamos inclusivamente... É Přístup k financováním pro malé a střední podniky třeba ulehčit. To je klíčová věc pro ekonomický růst. Nemůžeme to ale řešit bez dobré diagnózy. Chybí možnosti financování pro malé a střední podniky. Unie kapitálových trhů um, ukazuje, že jsme se nepoučili z minulosti. Retorika trhů vede jenom k tomu, že mobilika trhu se zvyšuje, integrace kapitálových trhů um, posiluje instituce, o kterých se říká, že jsou too big to fail. Malé střední podniky e, jsou odkázány na národní bankovní sektor s regionálními e, kořeny. Eh, tak to eh, třeba zaručit eh, jejich rozvoj. Děkuji. Tím se dostáváme ke konci ke the A Nyní předávám slovo místo předsedovi Dombrovsky. Sovi. Uh, Madam Chair. Paní předsedkyně, vážení poslanci, po této výměně Eh, vidíme, že můžeme udělat hodně pro to, abychom zvyšovali potenciál eh, malých a středních podniků a mm, mikropodniků. Potřebujeme znovu nastartovat investice, zlepšit investiční prostředí. Budování Unie kapitálových trhů je toho důležitou součástí. Doufám, že můžeme se dohodnout na mm, původním návrhu, pak se zaměřit na ambiciozní akce na základě vašich návrhů. Je užitečné vést společnou diskusi o přístupu k financování, vytváření pracovních míst, malých a středních podniků. Tyto dvě věci jsou úzce spojené. Padlo tady mnoho cených návrhů. Komise je připravena s vámi spolupracovat na integraci v řadě politických oblastí, které jsou zdůrazněny v těch dvou zprávách. Děkuji vám. Děkuji a pane místo předsedo, dám slovo zprávodajům. Nejprve pan Karas. Máte slovo na dvě minuty. Dámy a pánové, ta debata a počet řečníků v této době ukázal, jak důležité jsou otázky posilování finan- eh, malých a středních podniků. Eh, význam pro vnitřní trh růsta zaměstnanost eh, Mm, tak na to je e, zásadní přístup k financování, to ani nemusím už zmi, zmiňovat. Děkuji kolegům, děkuji stínovým zpravodajům, e, kteří se podíleli na e, zpracování této zprávy. Chci říci, že tato debata zde měla jako hlavní bod finanční prostředky a diverzifikaci finančních zdrojů malých středních podniků v kapitálové unii. My musíme unii kapitálových trhů v našem chápání eh, mm, vlastně přetvořit na finanční unii reálné ekonomiky. Kapitálové trhy Eh, kapitálový přístup k eh, malých středních podniků ke kapitálu musíme usnadnit a rozšířit. A eh, to souvisí s rozšiřováním EFSI. Patří k tomu program Erasmus pro malé střední podniky, pro mladé podnikatele k tomu patří také implementace Small Business Act nebo eh, k tomu jednotném trhu. Také k tomu patří europeizace, ehm, aplikace bazilejských kritérií, protože aplikace bazilie nemůže v Evropě vypadat tak jako v USA. Tady u nás 80 financování malých a středních podniků je z úvěrů, jinak bychom to nikdy nezvládli. Tato zpráva je důležitým krokem ehm, k, e, k unii kapitálu, kterou jako finanční unie reálné ekonomiky. Nyní má slovo pan Krasnodebsky na dvě minuty. Nebo... Tak, Děkuji vám. Děkuji vám za všechny cené myšlenky, které zazněly v této debatě. Já bych eh, dodal pouze jedno, poněvadž hodně jsme tady hovořili o financích a jejich významu. Příslušné fondy, eh, další bariéry eh, v rozvoji malých středních podniků, ale chtěl bych ještě k tomu opravdu dodat jednu věc, což tady zaznělo jenom chabije. Eh, není možný rozvoj malých středních podniků eh, bez podpory podnikatelské kultury. Eh, v Německu nedávno byl proveden výzkum mezi studenti a studenti tady v Německu. 36 z nich eh, prohlásilo, že chce eh, pracovat ve státní správě. Na druhém místě potom eh, ženy měly sklon spíš ke kulturním institucím a muži, studenti hovořili o automobilovém průmyslu. To všem ukazuje, že ta Eh, podnikatelská kultura, že to je něco, co je třeba povzbuzovat, poněvadž eh, jak si to, že eh, za nejlepší kariéru tolik studentů považuje státní zprávu, to opravdu není dobré. To je jedna taková myšlenka. Možná ještě přidám jeden aspekt. Také jsme o tom hovořili, ale chtěl bych to zdůraznit. Ve zprávě upozorňujeme na to, že máme velmi rozmanité podniky, malé střední podniky v Evropě, záleží to hodně na zemi, na regionu a tak dále. A také bariéry jsou různé a míra, do které se musí potýkat podniky s těmito překážkami, je také různá. A i na to je třeba dbát, poněvadž je to úplně jiné u nás nebo třeba v Barensku, Württembersku. A Evropská komise by to měla mít na mysli. Taky děkuji vám. Děkuji vám za tyto myšlenky. Dámy a pánové, tímto uzavírám debatu a hlas.